So you read yours and then... Right, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, drzí kolegové, prosím usaďte se. Už eh, máme trochu spoždění po té, co jsme se snažili dohnat co nejvíc v průběhu oběda. A s tím, že musíme být velmi striktní, pokud jde o čas za AFED, protože očekáváme chorvatského města zahraničí. A takže já vás vítám na tomto společném zasedání s, s výborem DEVE. Nyní přijímáme pořad jednání. Máme sválit 6. listopadu zápis. Pokud k tomu nejsou žádné připomínky, tak je, je, je schválen. Vítám všechny poslance DEVE. Mám tady uh, pana předsedu, který je vedle mě, spoluzpravodajové k druhému koli mezi, kolu mezinstitučních jednání o NDICI. To bylo jednání koncem prosince v uh, Bruselu, Tomas Tobe tomu předsedal, byly rozdány dokumenty, čtyř, uh, ten uh, dokument, který má čtyři sloupce. A kromě toho je tedy možnost částečné pozaštění jednání a rozhodnutí neuzavírat žádné legislativní um, nástroje a složky. A jsou to dopady tohoto rozhodnutí, um, přičemž se o tom má dát v příštích dnech. A než dám slovo spolu s pravodajům Tomas Tobe, um, k tomu připojí několik poznámek. Děkuji, Davide. Těší mě, že krok za krokem postupujeme vpřed. Co se týče věcné stránky těchto návrhů, děkuji spoluspravodajům, děkuji finskému předsednictví za dosávat nízkého práci. Kromě toho, jak jste řekl, bude nutné stanovit, kolik pokroku bylo dosaženo v klíčových otázkách předtím, než bude vydáno um, vydány konečné pokyny k víceletému rámci, um, otázka EDF, zahrnutí uh, soused, sousedních zemí a finanční rozdělení. A jak to bylo schváleno na horizontální úrovni a podpořeno našimi zpravodaji, tak chceme, aby začala komise plánovat jednotlivé varianty tím, že rozšíří dočasně stávající programy za rámec roku 2020, aby nemusel být uzavřena dohoda za jakoukoliv cenu. Místo to pouze, pokud to bude potřeba, abychom mohli pokračovat k finálnímu nástroji, který je eh, nejvhodnější a který bude odpovídat měnícímu se mezinárodnímu kontextu a zároveň by to zahrnovalo naše základní hodnoty. Nástroj, který má příslušný rozpočet, který tomu odpovídá, a také parlamentní dohoda eh, a parlamentní dohled. A nyní dám slovo spoluzpravodajům k těmto jednotlivým bodům. Děkuji. A začneme um, nástrojem pro rozvoj v mezinárodní spolupráci. Žádní spolupráci, spoluzpravodajové Někdo, někdo si musí říct slovo, ale... The co-rapporteurs... Galer, Arena. Víte, počká pan Galer, já jsem, já bych chtěl vyjádřit poděkování vyjednavačům. Měli jsme skutečně velmi živé přípravné zasedání, kde se stanovovaly jednotlivé pozice se stínovými zpravodaji, se zpravodaji s FEM. Takže pokračujme konstruktivním způsobem a to se týká i budoucí koordinace s EPI 3 a k tomu si další zpravodajové vezmou slovo také. No a další bude pokračovat 20. února dalším trialogem. Děkuji, Maria. Ano, děkuji. Já si myslím, že je to nástroj, který je důležitý v tom smyslu, že v sobě združuje všechny finanční nástroje související s externí politikou, s určitými principy, které um, inicioval a e, Evropský parlament takže je důležité, abychom zůstali jednotní. V kontextu tohoto náročného jednání mezi komisí a radou. Měli jsme první trialog, dohodli jsme se na modalitách práce se skupinou, která připravuje technická rozhodnutí. Chci poděkovat všem osobám z různých skupin, ale také sekretariátu, je to komplikovaná práce, která si vyžaduje hodně času. Já všem děkuji. Díky této technické práci můžeme přistoupit k trialogu trochu s lehčím eh, srdcem. A nyní v prvním trialogu jsme byli konfrontováni třemi problémy, které jsou možná menší, ale musí se rozhodnout. Jednak role místních orgánů. To je důležité z hlediska pozice parlamentu, abychom těmto orgánům eh, dali určité pravomoce z nástrojů pro financování eh, externí eh, politiky a externí pomoci, takže to musíme hájit. A dále aby rozhodnutí eh, byla přijímána blíže populacím, protože o to je to významnější nástroj z hlediska těch populací samotných. A druhý bod, eh, který činil problémy, je, aby politické priority byly přijímány v rámci rychlé reakce. A opět pro parlament je důležitý se, důležité si uvědomit, že když je to, to rychlá reakce, tak pak nedochází eh, k žádnému programování a role parlamentu se z toho vytrácí. Čím víc je to rychlá reakce, tím je menší parlamentní účast. A další a poslední bod se týká toho, aby to byl program týkající se AKT, to znamená Afriky, Karibiku, Pacifiku. Trošku se odlišuje africký kontinent od dalších aktivit, ale, ale období post kotonu trošku změnilo situaci, musíme eh, jaksi eh, odkázat na celou tuto skupinu a Afriku, Karibik, Pacifik, ne pouze Afriku. Dokud eh, není dohoda ohledně všeho, ne, tak není samozřejmě dohodnuto nic. A budeme na tom nadále pracovat v různých technických skupinách. Děkuji. Pane Galer, paní Areno, kdo si chce vzít slovo dál? Rasa. Já vím, já vím. Vy jste z DV. Protože za pět minut musíme toto jednání skončit. To je ten problém. Takže jedna, dva, tři, tři jména. Prosím. spolu zpravodajka. Tohoto důležitého nástroje chci navázat na ty nedořešené otázky. Politický rámec, dohodli jsme se na většině znění tohoto článku, ale jsou tu nadále značné rozdíly, co se týče definice takzvaných sekundárních zdrojů politických pokynů, například pracovní skupiny nebo výbory. Bylo rozhodnuto, že se to ponechá otevřené pro potenciální vyřešení poté, co probereme celkovou relevanci nástroje. Dále, dohody o volném obchodu. Tam, kde se hovoří, hovoří o všeobecných zásadách, tak rada žádá připojení eh, asociačních eh, dohod eh, a dalších partnerských dohod eh, k tomu, eh, co bude vlastně Evropská unie podporovat. My neodkazujeme na obchodní dohody, um, probíhají diskuze v týmu Evropského parlamentu, jak k tomu přistoupit. A poslední iniciativy vedené Unii. Kde? Tady je článek 15, nové výzvy a priority čím se má reagovat na nové regionální iniciativy vedené Evropskou unii. Chtěli bychom eh, zachovat tento odkaz v textu. Počítá se s diskuzí v rámci balíčku o, o zprávě, abychom byli schopni využívat ten takzvaný bezpečnostní polštář, což je jakási rezerva pro flexibilní použití. Děkuji. Charles Gerns tu není. Takže ještě paní González a další. Děkuji, pane předsedo. Navzdory tomu, že chápu, že fáze trialog, v níž se nachází trialog, eh, už je trochu pokročilý, tak eh, bych přesto chtěla vyzvat pana zpravodaje a stínové zpravodaje, aby nezapomínali No tu cestu, kterou jsme doposavat uzavřeli. Pokud jde o spolupráci, jde mi o všechny ty části, které se týkají zemí se středním příjmem. Já bych nerada, aby došlo k tomu, že bychom udělali krok zpět u těch dosažených pokroků, takže bych chtěla zdůraznit spolupráci a humanitární pomoc eh, směrem eh, k zemím, jako jsou eh, Afrika, ale nesmíme zapomínat na další regiony, jako je Latinská Amerika. Myslím si, že spolupráce s Latinskou Amerikou musí pokračovat, musí pokračovat vzhledem tomu, že jsme hlavním spolupracujícím regionem na světě. Takže děkuji za to, že pan zpravodaj, stínový zpravodajové, toto vezmu v potaz. Děkuji, paní González. Paní Evero. okay. um, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také vyjednavacímu týmu a sekretariátu za pravidelné updaty. Vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, se vyjádřím krátce. My GUE jsme samozřejmě pro e, efektivní a transparentní finanční nástroje v oblasti zahraniční politiky a rozvojové politiky, jenom e, máme trošku e, kritické výhrady ohledně NDICI, že tady peníze z rozvojové pomoci e, mohou být, na vás mohou být využívány účelově i na vojenské vybavení. A je o tom otázka, že především v Africe by šlo o migrační účely. Takhle kritika stále trvá pomáhá a rádi bychom se nepouštěli do těchto oblastí. E, každopádně bych k tomu chtěla poznamenat, že transparentnost se nezvýší sloučením jednotlivých instrumentů, které byly předtím netransparentní. To říká i mnoho nevládních organizací a my se připojujeme k této kritice. Děkuji, paní kolegyně. Hlásí se někdo další o slovo? Vidím, že ne. V tom případě jdeme na bod číslo 15 a já dám slovo spoluspravodajům k nástroji pro předvstupovou pomoc IPA 3, aby nás informovali o pokroku trialogu ohledně nařízení IPA 3. Spoluspravodajové jsou Želiana Zovko a Tonino Picula, takže Želiana Zovko, prosím. 12. prosince jsme zahájili jednání s finským předsednictvím za přítomnosti Komise o budoucnosti předstupního financování. Přestože je tady řada oblastí, kde už se názorově blížíme, jsou tu i rozdíly, kde se neschodneme na Jménem našeho týmu společně s panem Piculou eh, jsme si stanovili priority Evropského parlamentu, například financování geostrategických eh, investic důležitých pro budoucnost. Eh, tady jsme se shodli, že musíme najít financování a také posílený dopad na mm, takzvanou demokratickou podmíněnost. Dále zdůrazňujeme, že je potřeba zlepšit eh, viditelnost evropského financování. Také komunikace musí být cílenější, abychom využili práce, kterou odvádí Evropská unie eh, v kandidátských zemích a technická práce odvedená třemi institucemi k textu IPA pokračuje, chystá se druhé kolo jednání a bude záležet na pokroku, kterého dosáhnou obě dvě strany. A teď ještě předám eh, slovo kolegovi. Děkuji. Tonino, prosím. Ano, děkuji. Vážení kolegové, my jsme eh, zahájili úspěšně ten trialog s finským předsednictvím. Máme za parlament evropské priority, které zmínila paní Zovko. Kromě toho jsme trvali na tom, že důležitá je interinstitucionální povaha a role Evropského parlamentu při stanovování politických priorit u Eh, financování předvstupní pomoci. Eh, Rada chtěla odstranit ty eh, boxy v hranatých závorkách, dokud nebudou konce vyjednávání v rámci spolurozhodování. To jsou horizontální věci, ale teď je potřeba, aby bylo Zdá se, že není možno dosáhnout v Brzku kompromisu k těmto věcem. Mandát k delegovaným eh, aktům předpokládá, že delegované akty by se měly používat jak pro aktualizaci příloh eh, nařízení, tak eh, pro strategické programovací rozhodnutí. A jak už řekl pan předseda, během vyjednávání jsme naléhali na to, aby komise začala připravovat nouzový plán pro VFR, protože hrozí, že nová nařízení nebudou včasou k dispozici 1.1.2021. Děkuji. Nina, thank you. Děkuji, Tonino a Zeliano. Děkuji za vaše vyjádření nějaké. Ještě komentáře k tomu někdo máte? Nevidím, Tomasi, něco za vás? Ano, děkuji kolegům za jejich prohlášení a při dalších eh, průběžných informacích eh, vám snad budeme moci sdělit více. Ano, dobře, takže tím uzavřeme aktuální informace našich zpravodajů k trialogům, ke třem záležitostem. Děkuji všem kolegům a přeji jim